skutečně ještě někdo eh, k jednacímu řádu, ale skutečně pouze k jednacímu řádu. Děkuji. Kolega Kelly. Děkuji, vážený pane předsedo, za toto úžasné vedení naší schůze, vážený pane předsedo. Rád bych řekl, že